Eilisen istunnon pöytäkirja on hyväksytty. Dámy a pánové, včerejší zápis jsou k němu připomínky, jinak bude přijat. Připomínky nejsou, tedy zápis je tímto schválen. Děkuji vám. Rada